Tak a teď budeme hlasovat. Je to jenom jedno hlasování, zaplať pámbu. Eh, bude to hrozně jednoduché. Je to pan Korrao, pokud se nepletu. A jako obvykle on tu není. Tak fajn. Eh, eh, neříkám nějak zákeřně nebo něco takového. Tak to zkrátka je. Takže hlasování. Hlasujeme, prosím. Konec hlasování. Je to přijato 24 pro 2 proti 0 se zdrželo. Takže to bylo závěrečné poslední hlasování našeho výboru po pěti letech. A já vám za ně děkuji. A teď Birgit eh, laskavě souhlasila, že bude předsedat té další části. Já se vrátím, slibuji, nebojte. Uh, Kolegové, po tomto velmi hezkém projevu uh, budeme pokračovat pořadem jednání. Probíhají vyjednávání. Připomínám, že 4. července náš parlament přijal 8 usnesení uh, na základě zprávy Libe o doporučeních komise pro um, znovu vyjednání mezinárodních dohod o výměně osobních údajů mezi Europolem a osmi zeměmi. A sice Egyptem, Izraelem, Alžírskem, Jordánskem, Libanonem, Marokem, Tuniskem a Tureckem. Tohle to je všechno za účelem eh, vymáhání práva. Pan předseda byl zpravodajem pro všechny toho osm zpráv. Parlament eh, předložil několik doporučení pro vyjednávání a zdůraznil, že eh, přijme eh, ty, tyto dohody, pokud samozřejmě bude dodrženo veškeré řízení a pokud parlament bude eh, uspokojivě zapojen do všech eh, kroků, tedy vyjednávání tedy s, v souladu s článkem 218 smlouvy o EU. Komise už začala vyjednávání s jednou zemí, eh, Tureckem, a vyjednávací tým komise navštívil Ankaru na začátku tohoto týdne. Hm, takže kromě o eh, zprávy o tomto setkání, eh, určitě by stálo za to taky, eh, abychom byli informováni o statusu vyjednávání s těmi zbylými sedmi zeměmi. A já nyní dám slovo paní Cecilii Ferklejč, která ji ehm, vede oddělení pro policijní spolupráci a výměnu informací. Dám jí, minu, dám jí tedy prostor asi na 10 minut a potom mm, dám prostor s těmi zpravodajům a ostatním členům. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji taky za úvod. Jak už jste správně řekla, druhé kolo vyjednávání s Tureckem projedlo, proběhlo tento týden 9. dubna. Kolegové tedy absolvovali plné vyjednávací kolo. Také to bylo dopoledne tedy a odpoledne využili čas, aby navštívili eh, turecký orgán pro ochranu údajů. k těm zbylým sedmi zemím, eh, mohu říci eh, to, že žádná vyjednávání zatím nezačala. Možná vás bude zajímat, že v prosinci jsme se ale setkali se zástupci všech těchto zemí a eh, pobavili jsme se o těch hlavních myšlenkách a záměrech těch budoucích dohod, takže jsme taky zdůraznili eh, hlavní problémy, které komise chtěla řešit. Takže eh, zprávu o těch dalších zemích vám podám později. Děkuji. Hmm. Nejsem si jistá, jestli jsem slyšela jakékoliv přesné informace o těch vyjednáváních. Stálo by za to vědět. Zda při nejmenším máte nějaký časový rámec pro pokračování ve vyjednáváních? A co je z vašeho pohledu největší výzvou do těch vyjednávání? Já jsem se opravdu poslouchala pozorně, ale mm, nezaznělo to a já si opravdu myslím, že tohle to bychom měli vědět. Jaký je tady časový harmonogram a jaké jsou největší výzvy, které nás čekají? Připomínám, že situace ve všech těchto zemích je velmi odlišná, ale zároveň je komplikovaná. Takže můžete k tomu něco říci? Ano, paní předsedkyně. Eh, máte pravdu, tyto země se opravdu liší jedna od druhé. Eh, takže ve chvíli, kdy se snažíme zjistit, co je největší výzvou, to samozřejmě vždycky bude eh, se odvíjet od příslušné země, s níž budeme vyjednávat. Jak víte, v Izraeli. Tento týden proběhly volby a to byl jeden z důvodů, proč eh, Izrael zatím nezačal vyjednávat. A uvidíme, jakým způsobem budou reagovat teď po volbách. Co se týče časového harmonogramu, nemáme zatím žádný konkrétní nástin. Ono to záleží také na interních konzultacích v těchto zemích a na to my nemáme žádný vliv. My jsme se tedy snažili dohodnout se na nějakém eh, časovém harmonogramu, ale zatím se nám to nedaří. Samozřejmě, harmonogram by náš život usnadnil, ale mm, ono, je to samozřejmě důležité, aby se, si to ujasnili mezi sebou nejprve. Děkuji. Pan tedy Cabras je zde s námi a já se tedy ptám, máte nějaké otázky? Protože vy jste novým zpravodajem, prosím, máte slovo. Uh, thank you, chair. Thank you. Děkuji, ano, mám nějaké otázky. Za prvé, Eh, mechanismy pro lidská práva OSN a eh, velké neziskovky upozornili na zásadní nedostatky v oblasti lidských práv ve většině, pokud ne ve všech těchto zemích. Eh, to se týče také práva na soukromí a porušování tohoto práva ze strany mm, orgánů činných trestním řízením. Dost často tyto země vůbec nemají žádné zákony na ochranu osobních údajů. Eh, takže eh, tady vlastně mm, je riziko represivního eh, postupování těchto režimů i vůči jakýmkoliv disidentů. Egypt, Maroko, Turecko. To jsou tedy země, které nám dělají největší starosti. Takže základní podmínkou pro uzavření všech těchto dohod musí být, že těchto osm zemí plně naplní eh, standardy pro eh, lidská práva, jak tedy eh, co se týče zákonů, tak v praxi. Jak to zajistíme? And if you allow me a second question. Ještě jednu otázku mám. Vzhledem k tomu, že několik, několik z těchto zemí a taky Egypt používají obvinění eh, na základě tedy, eh, nebo teroristická obvinění, aby postupovali proti obráncům lidských práv. Jak prosím vás zajistíte, že sdílení a transfery údajů ze strany Europolu neusnadní tyto represivní politiky? Děkuji. Děkuji. Nikdo další se nehlásí. Takže eh, máte prostor, eh, můžete zareagovat. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také za tuto velmi per- pertinentní otázku. Připomínám, mandát rady a eh, také doporučení Evropského parlamentu. Já si myslím, že oba tyhle nástroje velmi jasně se vyjadřují k této důležité otázce. Tady je tedy potřeba zákonů eh, na ochranu eh, eh, lidských práv a ochrany údajů. Tohle to jsou věci, které diskutujeme s Tureckem, kde taky probíhají interní diskuze o reformě zákonu na ochranu osobních údajů tady vlastně to je nezbytné nejenom pro dohodu s Europolem, ale pro jakékoliv jiné dohody s Evropskou uní. Takže hm, jakékoliv vaše obavy jsou naprosto už hm, hm, vyjádřeny i v tom mandátu, které, který jsme obdrželi. A je to tedy součástí našeho mandátu a my to musíme respektovat. A samozřejmě se to musí také odrazit v tom konečném výsledku, to znamená v těch dohodách. Děkuji. Pan Terry Cabras, nevím, zda je spokojen s odpovědí. Ještě bych dodal jednu kratoučkou otázku. Když Mezinárodní dohody obsahují všechna eh, doporučení eh, ze strany eh, orgánu pro dohled nad ochranou údajů, tedy evropského orgánu. Je to tam takhle? Děkuji. No. To je samozřejmě těžká otázka, protože na začátku nikdy nevíme, jak to bude na konci, ale pokud si přejete odpovědět. Tady ano, souhlasím s analýzou paní předsedkyně, ale určitě se o to snažíme, abychom zajistili, že se tam do toho všechno dostane. Ale říkám, snažíme se o to, zase nám to podaří, to je jiná věc. Ale jak už jsem říkala, tohle to jsou nástroje, které jsou tedy, které máme k dispozici při vyjednávání s těmito zeměmi. Sotva jsme začali vyjednávat s Tureckem, takže jsme na samém začátku, ale tohle to všechno je tedy součástí našeho mandátu a nakolik můžeme zajistit, že se zrealizují všechna doporučení, to je taky otázka výkladu a vyhodnocení a to musíme udělat společně. Děkuji. Děkuji. Ještě všem připomínám, ale zejména tedy komisi, že parlament podal žádost, aby byl informován ve všech fázích a za, zapojen ve všech fázích eh, tohoto eh, vyjednávání v souladu s článkem 218, takže my se samozřejmě těšíme na všechny relevantní informace, které nám zašlete ve chvíli, kdy přijdou. Klidně i písemně v průběhu příštích týdnů, pokud k něčemu dojde, a samozřejmě taky potom osobně v průběhu příštího mandátu. Takže Děkuji mnohokrát za tenhle první přehled a nyní, vážení kolegové, příští bod na našem pořadu jednání je Prezentace pracovní skupiny Libe o přeskumu Schengenu. Eh, předpokládáme, že tento bod eh, začne ve 10.40. Eh, kolega pan Coelho nemůže přijít před tím, takže si uděláme krátkou přestávku do 10 hodin 40 minut a e, v 10 hodin 40 minut zahájíme tedy další bod na pořadu jednání. Děkuji. So that's easy sharing. So, colleagues, um, I think we can... Takže kolegové, budeme pokračovat eh, s naším dnešním zasedáním. Slyšeli jsme krásný projev našeho předsedy, protože toto je naše poslední zasedání eh, výboru než opustíme parlament před eh, evropskými volbami, ale mezi tím se dějí věci, takže já bych ráda přivítala našeho nového kolegu Guhance, eh, který tady nahrazuje Ivary Padara, který opustil Evropský parlament, protože se stal členem Národního parlamentu. Takže s námi zažijete krásný poslední týden v parlamentu a možná pár krásných týdnů po volbách, až začneme znovu pracovat. Vítejte ve výboru Libe na toto zajímavé období. A teď bych rovnou přešla k dalšímu bodu to se týká naší pracovní skupiny v Schengenu. A od té doby, co byla ustanovena tato pracovní skupina v roce 2016 pod předsednictvím Carlose Coelha, analyzovala aktivně četné dokumenty Evropského parlamentu, eh, který dostáváme jako výsledek šengenského vyhodnocování a témata s tím související. Takže pan Coelho se kolegy měl spoustu práce. Dovolte, abych rovnou předala slovo panu Coelhovi, aby nám poskytl přehled o současné situaci, o tom, co dělali v poslední době. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že vám mohu poskytnout eh, informace o naší pracovní skupině, jelikož se blížíme závěru legislativního období, je také na čase dívat se do budoucna. Eh, tato mm, pracovní skupina se setkávala takřka každý měsíc. Mm, vždycky tam byl někdo, kdo nás informoval z Evropské komise, byli tam také zástupci rady a členských států. Přivítali jsme různé osobnosti, včetně exekut- výkonného ředitele Evropské pobřežní stráže a jiných agentur. Dodatečně k tomu parlament schválil svou první výroční zprávu týkající se stavu Schengenu na základě iniciativy této pracovní skupiny a já jsem měl čest být zpravodajem této zprávy. Zásadním prvkem této práce jsou samozřejmě členové pracovní skupiny, stejně tak jako pracovníci sekretariátu. Jsme opravdu skvělý tým a za to jsem velice vděčný. Dovolte mi však, abych se teď soustředil na tři body, které se domnívám jsou ozvláště významné. Za prvé, pracovní skupina prokázala, co vše je třeba udělat proto, aby se skutečně chránil největší výdobytek Evropské unie a cizet svoboda pohybu. V období, kdy Schengen je vystaven velkým výzvám více než kdy někdy a proto je nezbytný přístup k informacím. Avšak parlament byl a zůstává často konfrontován s omezeními toho, co on sám může dělat s těmito informacemi. Komise eh, byla vždy ochotná spolupracovat s námi a poskytovat nám přístup. Ne vždycky tolik, jak bychom si bývali přáli, ale naše spolupráce byla dobrá. Ale náš přístup k informacím závisí velice mnoho na naší schopnosti eh, analyzovat to musíme mít také více zdrojů sami. Potřebujeme mít lepší nástroje, abychom mohli mm, hodnotit eh, evaluace členských států. A za druhé, od té doby, co byla ustavena tato pracovní skupina, byl vytvořen nový nástroj, a sice hodnocení zranitelnosti Evropskou eh, a toto hodnocení ze strany Evropské pobřežní stráže. Eh, my jsme znovu konfrontováni obrovským množstvím informací a proto potřebujeme zase více eh, síl, abychom to mohli všechno zvládnout. Eh, působnost eh, je široká a je třeba zahrnout do toho šengenský mechanismus a e, bychom mohli mm, se do toho podívat hlouběji. A dovolte mi, abych na závěr ještě řekl, že jsem velice hrdý na práci této pracovní skupiny a je jasné, že bychom e, v této aktivitě měli pokračovat i v příštím volebním období e, aby tak parlament vyznal signál, že bereme naši roli a Schengen vážně. A dnes v příštích dnech se, se nebo napíšu předsedovi Moraesovi, kde udělám takový výčet našich aktivit, ale také určitý návrh, co by měla tato pracovní skupina měla dělat do budoucnosti. Navrhuji, aby tomu předsedala paní Verža. Myslím si, že to je nejlepší cesta, abychom zabezpečili mm, aby příští parlament věděl, co všechno jsme dělali pro Schengen a aby také věděl, v jaké práci je třeba pokračovat. Drazí kolegové, ještě jednou vám děkuji za vaši usilovnou práci. Děkuji, pane Coelho, za tento přehled týkající se výzev, kterým čelíme v souvislosti s Schengenem. Mám tady přihlášené dva kolegy, kteří by chtěli pohovořit a nejprve dám slovo našemu kolegovi Lopesu Aguilarovi Juane. Máte slovo. Děkuji Brigy, děkuji Carlosi za to, že Libe komité žije až do poslední minuty. Vidíte, že nás tady už není tolik, ale stále pokračujeme v naší práci. A chtěl bych velice ocenit vaši přítomnost zde. A dovolte, abych jenom dodal k panu zpravodajovi, vy už jste to řekl, Schengen, to je skutečně nejrelevantnější výdobytek a hodnota evropského procesu. Eh, to, čeho si váží nejvíce evropští občané z dobrých důvodů. Znamená to mnoho. Svobodný, volný pohyb a externí hranice Evropské unie. Jenom bych rád poznamenal, že my jsme udělali všechno, co jsme mohli, abychom um, um, uchovali Schengen eh, stojící na pevných nohou. Schengen aky, ale rada eh, tak nečinila. Schengen byl přerušen eh, počtem mm, určitých členských států a zažívali jsme to vždycky, když jsme letali do Štrasburku, že jsme museli ukazovat pas nebo občanku a viděli jsme, že tady něco není správné a my jsme prostě se chtěli zasadit o uskutečnění e, balíčku interoperability i SIS, ETIAS a Eurodac. A dokonce výměnu eh, eh, trestních rejstříků, eh, včetně různých technologických informačních systémů poslední generace ale rada měla dělat svou část práce a to je obnovení celého šengenského prostoru a já mohu jenom doufat, že v příštím volebním období eh, eh, mm, se poslanci zaváží k tomu, že budou pokračovat v práci na tom, aby se Schengen dostal zpátky do formy, abych tak řekl. A je třeba eh, Eh, říci mnoho také o Evropské pobřežní a hraniční stráži, o Frontexu, který byl aktualizován, stala se z něho nová agentura vybavená novými právy a musí mnoho toho učinit. A dovolte, abych jenom na závěr řekl, jako to dělají všichni, na závěr naší práce eh, v Evropském parlamentu, že bych rád uznal kvalitu práce Evropského parlamentu přispívajícího k udržení evropských hodnot a think tanků. Myslím si, že my všichni považujeme za čest, že jsme mohli být součástí těchto kolektivních snah a tohoto kolektivního dobrodružství a e, náš výbor, výbor pro občanské svobody a vnitřní záležitosti byl tak důležitý. Děkuji vám za to všem. Děkuji, Juane. A teď Marie-Christine Verža. Marie Kristýn, máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si jistá, že tady nebudu v příštím Evropském parlamentu, protože nekandiduji, to byla moje volba ale dovolte, abych nejprve poděkovala všem, ať už je to stav, ať jsou to tedy zaměstnanci, ať to jsou tlumočníci, ať to jsou naši spolupracovníci, se všemi bylo potěšením pracovat. Stejně tak chci poděkovat členům mého týmu a zejména chci poděkovat panu Koeljovi jak on ví, mě nesmírně těšilo spolupracovat s ním, třeba, že jsme z různých politických skupin. Myslím si, že oba eh, si, velice, si uvědomujeme hodnotu Schengenu a učinili jsme vše, co bylo v našich silách, abychom se snažili, abychom přiměli státy k rozumu, jestli to mohu tak říci. A eh, mm, budu skutečně okouzlená, když budu potěšena, když budu moci formulovat ten dopis panu předsedovi spolu s ním, protože my jsme se skutečně snažili navrhli, aby Libe udělal vše, eh, co bylo možno v tomto legislativním období abychom dali také podněty v tomto dopisu pro příští legislativní období. Eh, domnívám se, že výsledek prostoru Schengenu, to je jakoby únik rady jednat eh, v této oblasti. Říkám to naprosto upřímně, nám to nepřipadá rozumné a nelze pokračovat ponechat státy obnovovat národní hranice z důvodu, které se těmto státům zdají být dobré. Je to tedy zdánlivě dobré, ale eh, aby tady je přitom vlastně porušují jeden se základních evropských legislativních eh, kamenů, což je volný pohyb v šengenském prostoru. A panu Aguilarovi bych ráda řekla, že na rozdíl od toho, co řekl, já se nejsem tak jistá, že jsme vybaveni nejlepší technologií. Já bych řekla, že naopak prostě jsme eh, spíš v horším stavu a budeme mít špatné důsledky, eh, co se týče eh, ochrany osobních důvodů. Já se domnívám,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 ještě nejsme schopni dohlednout důsledky a že jsme nevyslechli volání na poplach nevládních organizací, co se týče všech možných organizací obávajících se o dostatečnou ochranu osobních důvodů. Pane Aguilere, já bych vám ráda připomněla, že nejsou dvě sídla Evropského parlamentu, že jenom jeden, jedno sídlo zakotveno ve smlouvách a to je ve Štrasburku. E, Takže v současné době sídlo Evropského parlamentu je ve Štrasburku a nejsou tam dvě sídla. Eh, berte to na vědomí. Děkuji mnohokrát, děkuji vám všem a těším se, že se ještě uvidíme příští týden a možná i jindy. Takže i když tady teď nebudeme debatovat o možnosti vzniku jednotného sídla Evropského parlamentu, připomenu všem, že jsou zde různící se názory, pakliže bychom měli jenom jedno sídlo, kde by to sídlo vlastně mělo být. A do té míry bych chtěla zdůraznit, že my jsme pra- parlament, který pracuje. Nejde jen o to, kde sedí parlament, ale kde budou také všechny ostatní instituce a jak s nimi budeme spolupracovat. Nicméně, teď hovoříme o šengenském prostoru. A když vezmeme v, v potaz to, co řekli oba kolegové, možná kolega Coelho by mohl ještě zareagovat. Děkuji, chci poděkovat za příspěvky. Eh, Juanu Fernandovi a Marie Kristín. Myslím si, že oba z nich řekli něco správně. Problém s Schengenem není u nás. My jsme pro Schengen. Jde o radu. A fakt, že rada nepřistupuje k Schengenu tak jako my. To je velký rozdíl mezi našimi institucemi. je jasné, že tento parlament eh, udělal to, co po něm chtěla komise, ale musíme si uvědomit, že rada to neudělala. Hovoříme tady o, o trojrozměrném prostoru. Svoboda, bezpečnost a spravedlnost. A rada se dívá pouze na otázku bezpečnosti. Když my řešíme eh, svobodu a spravedlnost, tak tam už rada tak moc nereagovala. Juan Fernando dal velice dobrý příklad. Nový Frontex, ta nová agentura, tam ta komise navrhla. My jsme to rádi schválili, ale nepodařilo se nám to samé s tou asilovou agenturou, protože eh, to se netýkalo bezpečnosti, tím pádem nevznikl stejný politický tlak a celé se to zaseklo bez řešení, je to zaseklé mezi parlamentem a radou a je to ostuda, že se nám nepodařilo tuto myšlenku naplnit. Takže když hovoříme o Schengenu, hovoříme o samotném jádru našich hodnot a je to boj, který musíme vést eh, v zájmu spravedlnosti a věřím, že všichni kolegové budou odvádět tu správnou práci, tak jak mají. Děkuji. Děkuji. Chtěla bych eh, poděkovat všem kolegům, protože eh, jste odváděli velice vážnou a tvrdou práci. Na těch tak četných schůzkách velice často se ta práce na veřejnosti vůbec nesohledňuje, kterou odvádíte jako stínový zpravodajové, ale práce to byla důležitá a ještě to bude důležitá práce, protože se myslím všichni shodneme na tom, že svoboda pohybu eh, v té šengenské oblasti. To je jeden z hlavních výdobytků, který máme a musíme zajistit, že bude existovat i nadále. A to i s přihlednutím ke všem těm výzvám, které máme v oblasti bezpečnosti. A pokud ty otevřené hranice v Evropské unii zmizely, tak si myslím, že by to mělo mnoho negativních dopadů, takže tato práce musí pokračovat. Možná v příštím mandátu bychom se měli zaměřit na to, co se děje v rámci rady, protože rada to je ta instituce, která je velice netransparentní. Možná bychom se měli zaměřit na jejich jednací řád, proč je to tak často, že se tam věci zaseknou. A můj čistě osobní názor je, že bychom měli snížit pravomoci členských států protože členské státy to jsou ty instituce, které mohou jednat bez Evropské unie, což může být problém sám o sobě. Takže je před námi spousta práce ohledně šengenské oblasti, ale šengenského prostoru, ale také ohledně institucí, jak uvnitř jich, tak mezi nimi. A sdílím názor, že i práce této pracovní skupiny proto musí pokračovat. Věřím, že to všichni budeme sledovat i třeba ti kolegové, kteří se nevrátí v příštím období, ale zůstanou součástí té debaty i zvenší. To je také velice důležité. Takže děkuji všem. Teď eh, už po druhé dnes eh, si uděláme přestávku nějakých 10 minut a potom začne další bod – na našem pořadu jednání, tam musíme počkat na paní zpravodajku, takže dejte si kávu nebo si dělejte, co chcete, máte na to 10 minut. Ja, aber der Punkt ist, So, do, yes, yeah. so dear colleagues, um... Tak, vážení kolegové, jste-li připraveni, pustíme se do bodu číslo 9. Děkuji paní Sipl za to, že mne zde nahradila. Velice si toho vážím. Takže další bod. Eh, pokud vím, tak Sophie by měla nahradit paní Wikström, za to děkujeme budeme hovořit o aktuálním stavu mezi institucionálních vyjednávání ohledně e, statistiky ve věci migrace. Já jsem tomu předsedal, byl to skvělý zážitek. Poslední trialog proběhl 31.1. Došlo k dohodě mezi parlamentem a radou. Eh, došlo k odložení té dohody na Koreperu v únoru a předsednictví pak eh, vytvořilo určitá očekávání pro parlament ve smyslu, že rada tu dohodu schválí. Tak pokud Sofí něco ví navíc, tak nech nám to nyní řekne. Děkuji, Klode. Já vám přečtu prohlášení Cecilie Wikström, která se omlouvá, že nepřišla. Na úvod chtěla, abych poděkovala stinovým zpravodajům a jejich týmům za skvělou, skvěle odvedenou práci v této věci. Poslední třístrané jednání ohledně migrační statistiky, jak už řekl Claude, proběhly na 31 a došlo k dohodě mezi parlamentem a radou ohledně společného textu. Pak eh, předsednictví představilo tu dohodu k Nakoreperu, ale ukázalo se, že v radě není většina pro tento text. V následujících týdnech Předsednictví provedlo bilaterální schůzky s členskými státy a snažilo se eh, prolomit tu blokační menšinu. 25.3. jsme byli informováni, že předsednictví již má kvalifikovanou většinu pro nový text, který eh, ovšem bude znamenat eh, velké změny, co se týká celé řady statistických kritérií a dezagregace, které se přesunou z těch ustanovení o zahájení těchto projektů v podobě pilotních projektů. Aplikace se odloží o jeden rok a členské státy nebudou moci žádat o výjimky na dva roky, ale rozšířilo se to na model 3 plus 2. Návrh byl rozeslán stínovým zpravodajům ke komentářím, byly určité výhrady, zejména co do přesouvání statistiky o e, vazebním, o, o vazbách do pilotních projektů, tak jsme se dohodli, že tento návrh může být předmětem pro nové trialogové vyjednávání. Parlament chce být konstruktivní, ale před, den před tím třístranným jednáním byl parlament opět informován, že v Koreperu se nenašla Eh, kvalifikovaná většina ani pro ten zrevidovaný text, protože například Španělsko nečekaně posunulo své stanovisko ve smyslu, že původně byli pro návrh a najednou byli proti. Pokud jsme dobře informováni, tak ta bloktační menšina je Belgie, Česká republika, Německo, eh, Nizozemsko, Malta, Slovensko a Španělsko. Musíme si uvědomit, že toto jsou eh, země, kde jsou velice schopné statistické orgány, které by měly být schopné velice snadno implementovat změny, které toto nové nařízení znamená. Místo Místo toho se rozhodli evropským občanům a rozhodovacím orgánům upřít eh, klíčové statistiky v jedné z nejdůležitějších politických oblastí Evropské unie, aniž by pro tento svůj postup poskytli jakékoliv důvěryhodné důvody. Paní Wikström by chtěla podtrhnout, že jí připadá tento nedostatek konstruktivní a upřímné spolupráce mezi parlamentem a radou nebo členskými státy naprosto nepřijatelný. Parlament se snaží ve všech chvílích bych konstruktivní a pragmatický. Členské státy a rada velice nečekaně mění své, svá stanoviska, aniž by měli jakoukoliv dobrou vůli spolupracovat s Evropským parlamentem. To znamená, že toto téma neuzavřeme během tohoto mandátu. Bude to eh, na pořadu jednání příští týden ve Štrasburku v rámci toho, abychom uzavřeli první čtení v parlamentu na základě zprávy, která byla přijata velkou většinou ve výboru Libe před třístraným jednáním. Spravodajka doporučuje, aby Evropský parlament již nepodnikal žádná další třístraná jednání s radou během druhého čtení, protože je jasné, že rada není schopna vyjednávat v dobré víře s Evropským parlamentem na toto téma. A když dovolíte, já bych k tomu přidala jednu osobní poznámku. Toto je důkazem určitého vzoru. Rada je dysfunkční, je tam celá řada témat, kde čelíme přesně této situaci a já si myslím, že to je něco, co musíme urgentně po volbách vyřešit, protože to eh, ohrožuje fungování Evropské unie jako celku. Děkuji paní Intveld, eh, díky za to, že jste to řekla. Takto já jsem na poslední schůzce eh, byl hodně slušný, ale naprosto s vámi souhlasím, co se rady týče, rada je kompletně dysfunkční. Já jsem byl na tom zasedání, nahrazoval jsem tam paní Wikström, takže to téma docela znám. A je to velká škoda. Eh, máte pravdu, je to už takový vzorec, který se nám opakuje. Bohužel tady není nikdo za předsednictví, kdo by mohl hovořit. Toto je jedno z kontroverznějších témat, které je důvodem pro zamyšlení, že ano? A eh, jednalo se o poměrně pozitivní příspěvek do velice citlivé debaty, kde potřebujeme objektivní statistiku. Takže jsme se nemuseli moc, ani, ani moc pomáhat a parlament jednal přesně tak, jak jste nám přečetla. Takže eh, děkujeme paní Wikström, prosím, vyřiďte jí to a díky Sofii, že jste ji zde nahradila. Komentář půjde do zápisu a jistě se jim bude řídit i příští parlament. Tak, bod 10. sdělení ohledně posilování právního státu v rámci Evropské unie. A tady si vyslechneme zástupce komise ohledně hlavních prvků tohoto sdělení. Pan Slíth je ředitel eh, odboru pro občanství, migraci a bezpečnost a je tady pan Krebit, eh, ředitel pro základní práva a právní stát. Pánové se k nám připojí výborně. Kolegové, všichni máte to sdělení k dispozici, takže bez dalšího zdržování poprosím oba pány, eh, aby nám přednesli své přednesy. Nejprve poprosím pana Slíce. Eh, děkuji, pane předsedo. Jsme velice rádi, že máme tuto příležitost eh, přednést vám takto svou prezentaci eh, ohledně tohoto sdělení. Jistě jste si všimli, že podtitul toho sdělení je Aktuální stav a možné další kroky. Já budu hovořit o aktuálním stavu a kolega bude hovořit o dalších krocích, tedy tak, jak je navrhujeme do budoucna. Dovolte mi schrnout eh, aktuální situaci, tak jak je prezentována v tom sdělení. V první řadě na úvod je tam takové, řekněme, připomenutí toho, proč je právní stát tak důležitý pro EU. V první řadě samozřejmě to je téma hodnot. A máme to v smlouvě článek 2, černé na bílém. A to je ten základní důvod, proč toto komise vnímá jako naprosto zásadní otázku pro EU. Pak je tady samozřejmě také velice důležitý praktický důvod související s tím, jak EU funguje a související s důvěrou, co se týká vzájemného uznávání národních rozhodnutí a e, zejména co se týká vnitřního trhu. A pak je tady ještě ekonomický prvek, Eh, související s právním státem a se selháním právního státu. Má to přímý dopad, eh, eh, způsobuje to přímé ekonomické náklady. Toto všechno komise vnímá jako něco, co se posouvá stále výše na žebříčku agendy EU, jak pro EU jako celek, tak pro evropské instituce. A jak uvádí naše sdělení, Usnesení parlamentu z eh, října 2016 je velice jasným příkladem celé této věci. To sdělení schrnuje to, čemu říkáme sada nástrojů právního státu a představuje se tam jasná myšlenka v tom smyslu, že nezačínáme, nezačínáme od nuly, protože za několik posledních let došlo poměrně výraznému vývoji v oblasti těchto jednotlivých nástrojů, které máme v EU v této oblasti k dispozici. Některé jsou horizontální, co je nejdůležitější, to je asi článek 7, přičemž aktuální situace je taková, že článek 7 byl vyvolán komisí v souvislosti s Polskem a Evropským parlamentem v souvislosti s Maďarskem. Máme také rámec pro právní stát, který komise vytvořila v roce 2014 Jehož cílem je zabránit vzniku systémových hrozeb pro právní stát. A tím vlastně se máme vyhnout vůbec tomu, aby se ten článek 7 musel vůbec spouštět. A tam máme eh, konkrétní příklad Polska z ledna 2016. Další velice důležitý horizontální prvek je otázka procedur pro porušení pravidel, tam, kde dojde k jasnému porušení eh, unijního práva, tak i zde máme poměrně zajímavý rozvoj, máme jurisprudenci soudního dvora. Eh, vlastně dnes eh, vyjde další součást této oblasti, kde se uznává význam právního státu pro Evropskou unii jako celek, což je velice důležitý pilíř celé té dynamiky tohoto tématu. Ta sada nástrojů zahrnuje také sektorální nástroje. Například v rámci členských států máme mechanismus spolupráce, který se stále vztahuje na dva členské státy. A pak máme také sektorální nástroje co do politiky. Tady je to například návrh v rámci víceletého finančního rámce, kde se má vytvořit mechanismus, pakliže existuje jasné riziko z hlediska právního státu pro evropský rozpočet. A pak máme různé nástroje, které jsou obecněji zaměřené, ale které jsou naprosto relevantní pro právní stát, například evropský semestr. Pak samozřejmě také ten takzvaný Justice Scoreboard, což je velice úzce naplněno na právní stát. A potom máme celou řadu nástrojů, které vypracovává komise ve smyslu jejich aplikace, abychom pomohli členských států, aby tyto mohly lépe konsolidovat své struktury v oblasti právního státu na, za účelem jejich zlepšení. No a nakonec tady je samozřejmě celé to téma přistupování a politiky sousedství, kde je princip právního státu naprosto zásadní a je už teď velice jasně zakotven v celém přístupovém procesu. Z toho lze vyvodit celou řadu základních principů, které komise zohledňuje při další práci na toto téma. Například legitimní zájem Evropské unie jako celku a členských států jednotlivě, na fungování právního státu. Za druhé, velice silná primární odpovědnost členských států jako takových, přičemž tedy první nápravné prostředky by měly být i e, na úrovni členských států, aby tam se problémy řešily. Za třetí, klíčové je, abychom e, s všemi členskými státy zacházeli stejně a aby existovala určitá objektivita, nebo chcete-li spravedlnost eh, v tomto systému. A nakonec, cílem celého tohoto projektu nesmí být někoho sankcionovat, spíše nacházet řešení pro skutečné problémy. Takže všechny tyto prvky mají být vlastně takovou praktickou pomůckou. Abych tedy schrnul aktuální stav. V první řadě máme stále větší a rozvíjející se chápání principu právního státu. Pak eh, se také hodně rozvíjí to, čemu bychom mohli říkat ekosystém právního státu v posledních letech. A nakonec je jasné, že se stále musíme zlepšovat co do způsobu, jakým se právní stát respektuje. Takže před námi je ještě mnoho úkolů. A teď dám slovo kolegovi, aby hovořil o tom, jakým způsobem se tím budeme zabývat. Děkuji vám. Abychom usnadnili tento proces, tak eh, naše sdělení zdůrazňuje možnosti do budoucna, jakými, jakými směry se ubírat. V podstatě řešíme tři druhy problémů. Jsou to takové tři pilíře. Nejprve jde o propagaci právního státu. Otázka je, jak propagovat, prosazovat právní stát a jak, eh, pros, eh, jak propagovat lepší znalosti o evropských standardech souvisejících s právním státem. Jedna věc, eh, z jaké jsme se poučili z minulosti, je to, že aktuální evropské standardy na národní úrovni nejsou vůbec dobře známé. Eh, nejde pouze o to, že nejsou známy naše standardy, jde také o to, že stanoviska monitorovacích orgánů eh, jsou neznámá, co se týká některých členských států, zejména co se týká Benátské komise. Výzva je, jakým způsobem tyto standardy na národní úrovni propagovat. Eh, zejména národní parlamenty zde hrají klíčovou roli. Je potřeba zajistit meziparlamentní dialog s národními parlamenty. To byl jeden nápad v rámci toho usnesení eh, souvisejícím s Evropským paktem pro demokracii a právní stát. V tomto kontextu eh, hovoříme také o možnosti takzvaného peer review, což eh, se také navrhuje ze strany některých členských států. A je zde také otázka výměny názorů mezi e, soudci, právníky, občanskou společností a tak dále, abychom dokázali lépe propagovat evropské standardy právního státu. To je nástroj, který musíme používat častěji. Jsou to informační nástroje, které můžeme aplikovat přímo v terénu. A pak je tady ještě jedno důležité téma, které souvisí se spoluprací s Radou Evropy – třeba se zamyslet nad tím, jakým způsobem můžeme eh, umocnit spolupráci s Radou Evropy v této oblasti. A potom jedna výzva, kterou nesmíme podceňovat, a to je, jak lépe komunikovat s veřejností obecně. Vzpomínám si, že v listopadu zde proběhl eh, seminář s Mezinárodní advokátní eh, asociací, kde se prezentovalo takové krátké video o právním státu a to je také velice důležité. Tedy rozšiřovat tyto myšlenky mezi veřejností. Není to jenom otázka právníků, je to otázka všech. Druhý pilíř eh, té reflexe o možných cestách vpřed, to se týká, ten se týká prevence. Je potřeba zlepšit včasnou detekci problémů v oblasti právního státu, abychom se vyhnuli eskalaci. Je potřeba zajistit, že členské státy, které provádějí například reformu justice nebo antikorupční reformy a tak dále, že budou dodržovat evropské právo a evropské standardy v oblasti právního státu. Klíčová výzva v této oblasti je, jakým způsobem můžeme rozvíjet své znalosti ke konkrétnímu členskému státu a znalosti komparativní co do rozvoje v členských státech obecně. Bude potřeba provést reflexy o tom, jakým způsobem budeme moci tyto znalosti budovat v rámci pravidelného dialogu s členskými státy. Zejména bude nutné reflektovat to, jakým způsobem budeme moci použít existující nástroje v rámci Justice Scoreboardu nebo v kontextu evropského semestru, za účelem lepšího řešení problémů v oblasti právního státu. Objevují se také různé jiné návrhy. Týká se to například toho Evropského paktu, který eh, přijal Evropský parlament, a to musí být zdrojem pro naše další vlastní reflexy. Další oblast je prevence. Zde se musíme zamyslet nad tím, jak budeme podporovat členské státy, ty, které provádějí nějaké reformy, prostřednictvím technické pomoci. Zkušenosti ukazují, že členské státy se od sebe mohou hodně poučit. Například prostřednictvím eh, podpůrné služby pro strukturální reformy, v rámci které komise podporuje určité členské státy, které chtěly provést reformu své justice. Řešily se otázky, kolik a jakých soudů má být v daných regionech a celých členských státech. A na tom se tehdy podíleli experti z ostatních členských států, tedy z těch členských států, kde byl podobný typ reformy již proveden. Třetí pilíř eh, naší reflexe o budoucnosti eh, našich kroků v oblasti právního státu je schopnost nebo kapacita nějak reagovat. Takže schopnost efektivně reagovat, pakliže dojde k nějakému dostatečně signifikantnímu problému přičemž se jedná o problémy, které nelze vyřešit v rámci národních mechanismů. Jak eh, již zaznělo z úst pana prvního místo předsedy komice Timmermanse, je potřeba zlepšit kapacitu Evropské unie reagovat. Diverzita výzev v oblasti právního státu si vyžaduje diverzitu možných reakcí na úrovni EU. Jak říkal můj kolega, eh, aktuální situace si žádá celou sadu nástrojů. Například eh, nedávný případ eh, přeskoumávání nezávislosti soudního dvora je velice zásadní. Ten vyzývá k reflexi na téma, jak plně využít potenciálu soudního dvora a jak eh, informovat o těchto zjištěních na národní úrovni. Nebo máme nástroj Komise na eh, ochranu eh, finančních zájmů Evropské unie před eh, problémy v důsledku nedostatku v oblasti právního státu. Naše sdělení rovněž navrhuje reflektovat celý ten rámec právního státu, protože zkušenosti ukazují, že tento rámec pomáhá vytvořit dialog založený na detailní analýze a specifických doporučení v rámci řešení jednotlivých problémů. Mohli bychom reflektovat možné změny tohoto rámce. Například můžeme eh, zkoumat, jak eh, intenzivnit přísun informací pro parlament a radu. Na závěr mi dovolte říci, že jsme velice vděční za práci, jakou odvádí Evropský parlament. Děkujeme zejména vašemu výboru. Eh, řekl bych, že je zřejmé, že jsme se poučili o tom, že právní stát v Evropské unii je společnou odpovědností všech našich institucí a musíme proto i společně jednat. Děkuji. Děkuji vám oběma mnohokrát. Je to zajímavé, protože to je samozřejmě náš poslední bod na pořadu jednání a e, bude to pokračovat tedy v příštím mandátu. Ale pro bojovníky za právní stát, hm, pokud je takto můžu nazvat, hm, nevím, jestli to není správná metafora, ale opravdu si myslím, že i právní stát považuje, požaduje nebo si vyžaduje své bojovníky. Takže je dobré, že, nám takhle, eh, že nás uvedli v obraz um, ohledně toho, co se tady děje, jak se to dá změnit, ovlivnit. A to je určitě důležité, zejména pro ty z vás, kteří se ještě budete vracet. A Sofie, mohla bych se na to taky mrknout, říct, co si o to myslíš. Hm, děkuji, Claude. Děkuji také panu Krebitovi a panu Slítovi. Jakákoliv kritika, kterou zde vznesu, není adresována vám osobně. Už tušíte, co přijde? Prosím, buď milá, Sofi. Já vím, že vy osobně jste zavázáni tomuto tématu už řadu let. Rozhodně nechci kritizovat vás, ale otázka je, když hovoříme o bojovnicích nebo gladiátorech. Kde je hlavní gladiátor? Timmermans, kde je? Takhle tady představuje své dědictví nebo jakýsi svůj odkaz, to má být přeci eh, jakási jeho vlajková iniciativa, tak kde je? a proč se to prezentuje v předposlední týden parlamentního zasedání a potom vlastně e, celá ta fanfára proběhne v červnu, když e, lidi budou mít spoustu práce se ustanováním nového parlamentu. Tak je to pravda, že pan Timmermans to chce nastavit takhle? A teď e, hovořím nejenom o Timmermansovi jako komisaři, ale také kandidátovi na předsedu komise. Tohle to tedy do budoucna eh, ne, nevypadá dost dobře. A pan Krebit tady hovořil o plném spektru článku 2, ale to není v názvu. Název hovoří jen o právním státu a zaměstnuje se tedy na instituce, na justici a tak dále. A my v Evropském parlamentu jsme ale navrhovali plnou, tedy demokracii, právní stát, ehm, eh, práva, eh, vlastně všechny, všechny ty prvky začleněné v tom článku 2a. Co to tedy dodává, přidává? To je to takový přehled stávajících nástrojů, OK, to už jsme měli. Potom tady se žádá o vstupy, vůbec nevím, za jakým, eh, nebo kam se to má posílat na nějakou e-mailovou adresu. Já jsem si sem přinesla kopii návrhu. Předám vám to a můžete to možná předat panu Timmermansovi, protože si myslím, že hodně z těch věcí, o kterých se hovořili, už jsou v našem návrhu pan Timmermans v době, kdy jsme o tom hlasovali, řekl, no, ale tohle to nepotřebujeme, my máme plný, teď se to říká toolbox, to znamená soubor nástrojů, kde můžeme s tím nakládat. Teď máme, že jo, taky, hm, jak to šlo. Víme, jak to dopadlo v Bulharsku, Maďarsku, Slovensku, na Maltě a tak dále. A přes e, to, že máme tedy na stole k dispozici tohle sdělení, tak Evropská komise tedy v tom toolboxu má článek 7, ale odmítla jej spustit proti Maďarsku. Taky víme, že Evropská komise velmi aktivně se eh, zabývala trialogem o právech, povinnostech, zažila se to rozmělně. Také vím, že komise naprosto rozmělnila. Eh, další věci, kde vlastně došlo k tomu, že tedy eh, nebylo vykonáno to, co rozhodl Evropský parlament. A potom tady máme samozřejmě taky podmíněnost, která z celé otázky právního státu dělat technokratickou věc, ale přitom tady jde o politiku. Já tady nehovořím o nějakou stranic, o stranické politice, ale o politické zodpovědnosti. Tohle je politická priorita, která měla být prezentována panem Timmermansem minulý rok, když to ohlásil, měl přijít na plenárku, nebo při nejmenším měl přijít na výbor Libe. A ne takhle prostě týden předtím, než rozpustíme parlament. Já nevím, co dělá pan Timmermans, nejspíš kampaň ale pokud tohle komise tady nabízí, tak nás asi nepřekvapí, že v podstatě outsourcujeme celou tuhle tu věc Evropskému soudnímu dvoru, eh, rozpočtovým orgánům a tak dále. A přitom bychom měli mít nějaký silný um, mechanismus, který pokrývá členské státy, který zahrne samozřejmě i veřejnou rozpravu v Evropském parlamentu, ale také v vnitrostátních parlamentech. Takže já, nejmenším, co se týče načasování, bych tedy ráda vyzvala Evropskou komisi k tomu, aby nevyvozovala žádné závěry nebo nepředkládala závěry v červnu. Tohle je zásadní politický projekt, takže to prosím představte eh, jako projekt nové komise, až bude ustanovena v říjnu. Jde tady o právní stát, základní práva a demokracii. Takže nedělejme z toho technokratickou věc, je to prostě zásadní politický projekt, který by měl eh, prezentovat příští předseda Evropské komise. Děkuji. Zajímavá věc, jak eh, to komise bude prezentovat, jestli to tedy bude v listopadu, kdo to představí tak dobře. Uvidíme, co si o to myslí kolegové. Judith? Děkuji. Tento týden se na radě zase hovořilo o Maďarsku a Polsku bez jasného harmonogramu a plánu, co s tím. V minulém týdnu jsme dospěli k závěru, že naše vyjednávání s radou o e, Evropském úřadu veřejného žalobce nikam nevedou, protože tady je problém jednoho českého státu, kdy už vlastně e, tam e, i předseda rady, jak si um, Eh, takhle obrací celou tu instituci tím, že diskredituje nějakého kandidáta. Takže my tady máme celou řadu problematických otázek z oblasti právního státu, kterými se musíme zabý, zabývat. Ale tohleto sdělení eh, nepůsobí nikterak naléhavě a přitom tady určitá naléhavost je. Bylo by dobré, kdyby to komise teda nějakým způsobem projevila. Za prvé bychom měli začít skutečnou rozpravou v parlamentu, poté co taky eh, eh, Sophie Infeld předložila svou zprávu. Ona to byla zpráva vlastně iniciativy, ale vlastně tedy legislativní a um, teď vlastně se to tedy dostane do vlastně nad rámec těch e, e, evropských voleb do nového politického prostoru a tohle to přesně tedy dělá i rada s Maďary a s Poláky, snaží se vlastně tuhle věc tak dlouho odkládat, aby e, se nemusela vést nějaká skutečná rozprava na radě před volbami. A to stejně platí i pro Rumunsko. A teď najednou komise předloží sdělení, které k tomu přistupuje příliš eh, smířlivě, ale tohle je poslední věc, kterou potřebujeme. My potřebujeme se k tomu rázně vyjádřit, jasně vyjádřit. Evropané eh, brzy půjdou k urnám, takže eh, potřebují mít v těchto věcech jasno. A stejně tak jako Sofie, já to taky neberu nějak osobně jako útok vůči vám, ale jsem zklamaná tím, že tady jaksi chybí ta naléhavost. A Parlament už se na vás obracel dlouho, vysvětluje radě už dlouho, že tedy vlastně tady nejde pouze o komisi jako strážkyni smluv. Jsme tady tři instituce, kterou, které hrají důležitou roli a pokaždé, když se snažíme nalézt eh, nějaká řešení v mm, právním systému, tak eh, kdyby prohráváme, protože se vzdalujeme politickým rozhodnutím. A na závěr, pane předsedo, komise předložila fantastické sdělení v roce 2003, kde se mm, vlastně hovořilo o respektu a podporování hodnot, na nichž eh, spočívá Evropská unie a v tom sdělení komise eh, jasně vyjasnila, že tedy článek 7 je mnohem více eh, významný než pouze analýzou smlouvy. Tam jde tedy o to, o všechno, co se děje v dané členské zemi. Takže by bylo by dobré, kdyby tohle vaše sdělení to také bralo v potaz. A kdybyste tedy předložili nějaké návrhy, protože tohle to se nevyřeší koncensuálně. A včera se ukázalo, že nizozemské tajné služby nejsou ochotny spolupracovat nadále s rakouskými eh, tajnými službami, protože se zdá, že části um, rakouské politické scény jsou příliš blízko Rusům. Děkuji. Ano, co se tedy týče článku 7 a Maďarska, parlament byl úplně tedy eh, dán na vedlejší kolej, a to dvakrát. Takže my máme určitá eh, výsostní práva, která tedy eh, jak se, se neuplatňují a vy tady vlastně analyzujete nové pravomoci a přitom e, se, my se se měli taky zabývat těmi stávajícími pravomocemi. To je prostě vůbec otázka politické vůle a e, i parlament by tedy měl sehrávat svoji roli jako strážce slov. Juan, Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji také e, vám oběma za to, že jste se že jste sem odprezentovali vlastně tohleto nové sdělení. Právní stát to je zásadní téma, který jsme se, kterému jsme se tady věnovali v celém tohleto mandátu Evropského parlamentu a eh, měli jsme tady eh, celou řadu jakýchsi zpomalení eh, pokroku. Došlo dokonce ke zhoršování dodržování pravidel právního státu a to v rostoucím počtu členských zemí. Takže je rada dysfunkčním orgánem evropského rozhodovacího procesu? Jakoby se stále méně eh, dělala starosti s tohletou eh, otázkou eh, právního státu. A nad rámec toho, co říkali kolegyně, bych dodal, že v příštím mandátu Evropského parlamentu bychom udělali maximum pro to, abychom znovu obnovili politickou vůli dodržovat zákony, tedy i ze strany eh, vlád evropských zemí, které eh, stále více porušují evropské zákony. Samozřejmě máme řízení proti porušování pravidel, máme Evropský soudní dvůr, ale stačí to? Dříve jsme měli ehm, přece hrůzu z ehm, prstu božího a teď eh, už asi ne. Nemáme, takže časy se mění. Dřív jsme se styděli když na nás někdo poukázal eh, prstem, jako na někoho, kdo porušuje zákony, pravidla, evropské zákony a teď už to nikomu nevadí. Je celá řada členských zemí, které si vůbec nic nedělají z toho, když se proti ním zahájí takovéto řízení proti porušení postupu, či dokonce, když eh, padne nějaký eh, rozsudek soudního dvora v jejich neprospěch. A takže tohle to se musí změnit, to se musí napra- napravit. A to je tedy jedna věc. A druhá věc, v minulém mandátu Evropského parlamentu jsme hodně hovořili o článku 6 smlouvy o fungování Evropské unie, která, který tedy vymazuje mandát Evropské unie, aby se vlastně um, dodržovala Evropská úmluva o lidských právech, ale teď už se o tom najednou vůbec nehovoří. Probíhal dialog mezi těmi, kdo ochraňují tedy e, právní stát. E, jako řekněme, že jsme měli takovou představu, že máme dialog mezi evropskými soudy na ochranu lidských práv, e, soud různými ústavními soudy v českých zemích a tak dále. Ale prostě byl takový ten dialog tedy byl takový, že ukazoval, že, že, že, že Unie chce být jakýmsi aktérem v oblasti lidských práv. A to je samozřejmě i mandát toho článku 6. Potom jsme měli proces. Bylo vydáno tedy rozhodnutí eh, z, z Evropského soudního dvora, které stanovuje normu, že není možné postupovat ku předu, aniž by byla pozměněna dohoda, která nakonec tedy padla mezi všemi evropskými institucemi, nebo tahle ta dohoda byla schválena všemi evropskými institucemi, ale která vymezila cestu k Evropské umluvě lidských práv, ale od té doby se o tom najednou nehovoří, úplně se to vytratilo. Takže co se s tím teď stane? Možná tedy na závěr co je potřeba udělat, abychom dosáhli toho cíle, který byl vyvezen v článku 6, že Evropská unie by měla být a bude eh, signatářem této úmluvy. Děkuji. A nyní Birgit. No, Já jsem nechtěla hovořit, ale přece jenom jsem chtěla dodat jeden bod. A to je oznámit zcela jasně, že se domnívám, že hlavní problém, s kterým jsme konfrontováni, není Evropský parlament, možná ani ne komise, i kdybych ráda od nich viděla větší politickou angažovanost. Ale myslím si, že hlavní problém je na radě. To jsou prostě jednotlivé členské státy, ale také rada jako instituce Evropské unie která selhává v přebírání odpovědnosti za to, co se děje. A to je, domnívám se, problém, o kterém musíme hovořit i v příští mandátu. Jakým způsobem můžeme lépe kontrolovat to, co se děje na radě, dostat se eh, hlouběji do toho, jak postupují v jejich práce, protože nakonec to jsou oni, kteří blokují všechno. Eh, to jsem chtěla říct jako dodatek k tomu, co ještě řekli kolegové. Myslím si, že se musíme soustředit při zahájení příštího volebního mandátu na to, co se na radě děje. Jaký druh instituce to vůbec je? Je to opravdu evropská instituce, a nebo by se měly změnit pravidla? Děkuji. A teď pan kolega Jerry. Děkuji, pane předsedo, já se beru slovo, protože to, že nesouhlasím s tím, co to řekl Klot, ale angažuji se pro právo, pro eh, dodržování práva před například kontrola našeho parlamentu, kontrola komise, eh, jak vykonává eh, Evropská rada Eh, své povinnosti, ale především je třeba kontrolovat moc a teprve potom kontrolovat, jakým způsobem moc eh, tuto svou kompetenci naplňuje. Hmm. Šance nejsou tak špatné, domnívám se. V tuto neděli byl ve Varšavě E, e, to je taková strana, která se jmenuje snad jarní strana, která je v Polsku velmi atraktivní, která využívá evropských iniciativ pro propagování své politické e, pozice, včetně špicn kandidáta socialisty. Protože tady, domnívám se, tady nejsou takové motivy pro zneklidnění se, ale co se týká Naší mise kontrolovat dodržování eh, státu práva. Je třeba respektovat smlouvy. Otázka, kterou položil Juan Fernando, že musíme najít určitý způsob pro výkon naší politické vůle, eh, je v protikladu ke státu práva, protože my musíme kontakt my musíme pracovat v mezích zákona definovaných ve smlouvě. To je ono dodržování státu práva. Pak, když článek 7 eh, evropských smluv rozhodl, že pouze v určitém výjimečném případě lze prohlašovat, že tady je demokracie ohrožena v nějakém státě Evropské unie, tak to není náhodou. To bylo pro vzájemné respektování rozdílnosti našich právních systémů a uvědomit si, že jsme rozdílní. A já jsem hluboce zneklidněn situací státu práva v, mnohu evro, v mnoha evropských státech. Například vynucená eutanazie v zemí nebo v jiných státech ale já si myslím, že jsme společenství zemí, které se musí respektovat a jsem velice zneklidněn vámi a to je tedy strašné. Tady propagujete smrt lidí, partneru, jak se to jmenuje. Eh, to není zvláštní. Vždyť život je hodnota, kterou nelze navrhovat sebevraždu, ale já chápu, že vy máte jiný bod, jiný náhled, ale jsme-li společenství zemí či státu, eh, můžeme se snažit demokraticky pracovat pro blaho občanů, ale my nemáme kontro, eh, eh, Evropská unie nemá kontrolovat státy, ale vykonávat solidaritu mezi státy. A proto očekávám, že v tomto okamžiku naše mise kontroly státu práva v příštím legislativním období bude, bude uskutečňována také autokontrolou, sebekontrolou našeho parlamentu a kontrolou institucí. Musíme kontrolovat Eh, instituce, ale ne eh, svrchované rozhodování státu. Děkuji vám. No to... Děkuji. Eh, já si myslím, že jsme, já bych si býval přál, abychom měli něco méně kontroverzního, ale na závěr Uvidíme, jak to bude pro příští mandát. To mě připomínáme schůze v Maďarsku, Polsku a všude jinde. Ale proč ne? Je to pěkné. Nevadí. Je to pro nás dobrá věc, je to autentické. Takže teď se vrátíme k našim kolegům, aby odpověděli s plnou zkušeností výboru Libe. Děkuji mnohokrát. Možná k několika bodům k textu sdělení, která komunikace schválila v těchto dnes, dnech. Jak to cítíme? Ono se to dostane pak do dalšího stádia, kde budou více konkrétní ideje na stole. Ale ani to nebude konec procesu. Takže ehm, potom se bude jistě měnit i styl sdělení. Příští komise My jsme jako takovými pěšáky, co se týče vlády práva. Ale já doufám, že co vzejde z toho textu, bude ten smysl toho mementa posledních let – a já se domnívám, že tady byl skutečný proces, kdy se komise učila, jak co se týče prostě těch výzev, kterým čelila. Tak co se týče možnosti, jak na ně reagovat, já si myslím, že komise se naučila mnoho v minulých letech a bude pokračovat v tom procesu učení se. Ku příkladu, když hovořím o těch tří kapitolách, propagování, podpora, jednou z těch klíčových věcí, jak jsou ty tři věci propojeny. A jedna z těch lekcí, myslím, v minulých letech zcela jasně vyjevila, že abychom mohli zareagovat tak silně, jak můžeme, je třeba propagovat společné chápaní toho, o čem hovoříte a zamezit co možná nejdříve jaksi rozptýlenému chápání takových záležitostí. Uh, uh, a myslím si, že prostě v těch dalších stádiích to bude konkrétnější. Jak už říkám, je to tedy proces učení se který probíhal na komisi a bylo by překvapivé, kdyby to neprohýba, neprobíhalo ani v příští komisi, že? Kolego. Ano, tady ten pocit nejistoty a naléhavosti, eh, který sdílíme, je třeba vidět, že tato netrpělivost je třeba být na, chápána pozitivně a my jsme skutečně dospěli k pokroku během několika let. Jsme opravdu pokročili. Já to beru jako dobrou pozitivní energii pro nás, abychom dělali více ve vládě práva, to je pozitivní. Samozřejmě bychom rádi postupovali rychleji a tak dále, ale tady v té oblasti máme sdílenou odpovědnost. A vidíme, když chceme zahájit nový proces, je to jistě dobrá metoda pro zabezpečení té sdílené odpovědnosti protože jsou výzvy na radě, jsou výzvy v určitých členských státech, ale my musíme vytvořit momentum. Momentum tady existuje, to memento tady existuje, ale je třeba udělat víc v této oblasti. A můj poslední bod k tomu je třeba uvědomit si, že my jsme konali. Právě protože tady byla naléhavá situace, tak komise konala. Eh, dělali jsme, prostě zahájili jsme ten proces pro porušení smlouvy, pro porušení pravidel mm, v rámci rozpočtu před pěti lety. Eh, nikdo by snad neuvěřil tomu, že je možno dospět k novým pravidlům a díky vašemu pokroku bylo možno dostat se dál. Samozřejmě vyjednávání ještě pokračuje, ale je to něco, co je nezbytně důležité pro budoucnost. Takže je důležité, když hovoří, když přemýšlíme o nových mechanismech, abychom prostě se nelišili od skutečnosti v terénu Přemýšlíme o nových mechanismech, ale musíme konat, ale to je to, oč se komise snažila. To jsem vám chtěla připomenout. A e, když komise koná v oblasti e, státu práva, tak je podléhá rozhodnutím kolegy a komisařů. Děkuji mnohokrát. E, Sofie dostane poslední slovo, protože protože to je její téma. Pokračuj, Sofie. No, mám jenom otázku. Proč z toho neuděláte opravdovou konzultaci, tak jak to děláte eh, v ostatních oblastech? Proč z toho neuděláte konzultaci, kdy může každý poskytnout svůj input? Parlament by tak jistě udělal, nevládní organizace, vlády, akademici, kdokoliv proč nezahájíte eh, skutečný konzultační proces? No je to otevřený proces. Normální konzultace nejsou schvalovány kolegiem komisařů. A my jsme ve styku s celou řadou organizací abychom prostě dostávali různé náměty. Všechno uvítáme. Ne, já myslím skutečný konzultační proces. Mě je úplně jedno, jestli to schvaluje kolegium komisařů nebo ne. Skutečný konzultační proces, kde jsou všechny zúčastněné strany, eh, kde jsou dány lhůty a tak dále. Konzultační proces, který komise dělala eh, mnohokrát. No já myslím, že musíme skončit tento bod. Děkuji vám mnohokrát, děkuji mnohokrát. Eh, děkuji eh, i kolegům z komise, protože si myslím, že jsem vám nepoděkoval dnes ráno. Eh, do bodu různé nemáme nic jiného, nemáme žádné příští zasedání jdeme do černé díry. Viděli jste to včera v televizi a ta černá díra to bude příští mandát. A já budu mít to potěšení, že se s vámi uvidím ještě příští týden, takže ještě to není úplný konec. Děkuji mnohokrát.